E, na jeho přijetí radou, abychom mohli říct, že jsme odvedli dobrou práci. Takže ještě jednou děkuji všem. E, děkuji, pane zpravodaji. Tím mm, končím rozpravu a hlasování proběhne zítra ve 12 hodin. Tím se dostávám k dalšímu bodu programu a to se týká uml- otázky k ústního zodpovězení komise co se týče přihlouzení osmi třetích zemí k Hákské úmluvě o um, mezinárodních únosech dětí z roku 1980, slovo má paní uh, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážená paní komisařko, já nyní hovořím eh, za právní výbor. Pokud se týče hájské smlouvy z roku 1980 o mezinárodních aspektech eh, únosu dětí, má eh, velice eh, důležité právní důsledky, tak, aby děti nyní mohly být velice rychle vráceny na svůj, do svého místa přes své bydliště. Týká se to řady eh, mimoevropských zemí a eh, ve vztahu k těmto zemím jde o exkluzivní kompetenci Evropské unie. Evropský soudní dvůr jasně stanoví, eh, že záležitosti uvnitř EU vpadají pod kompetence EU a také pod kompetence kompetence evropských institucí. Nyní se zabýváme pilířem 2a. Je to také otázka e, rodičovské péče, čili opět jednoznačně toto spadá pod evropské kompetence. To znamená, e, že je to signál právního výboru, zejména směrem k radě. Rada musí svoji blokádu okamžitě ukončit a je třeba konzultovat s Evropským parlamentem. My jsme poslanci ustanovení občany a my jsme neustále konfrontováni s problémem, kdy se musíme zastávat práv eh, občanů. Je třeba bezpodmínečně chránit práva dětí a není možné zde ustupovat jakýmsi eh, národním ješitnostem. Otázka tedy je na komisi, eh, jak to, že rada blokuje toto důležité rozhodnutí a sice, aby eh, k této dohodě mohlo přistoupit dalších osm zemí. A to ukazují mnohé případy, případy, které se týkají také mé země Rakouska je to ve vztazích ke třetí zemí a ukazuje, jaké tragédie se mohou odehrávat. Malý Oliver Whitehart se nyní nachází v Dánsku a bohužel není možné, aby eh, se vrátil do Rakousku, do Rakouska. Jde přitom o jeho protiprávní pobyt hákské dohody momentálně nelze eh, nelze použít, poněvadž dánské soudy nepovažují únos ze strany otce za únos. A právě pokud se týče kandidátu na přistoupení k této smlouvě Maroka a Ruska, tak máme mnoho občanů, kteří mají rodinné vztahy právě s lidmi z těchto zemí. Oliverův případ ukazuje, že eh, připojení těchto osmi zemí je zásadní pro blaho dětí. Děkuji vám, paní kolegyně, za eh, sestavení této, této otázky, této rezoluce. Paní eh, komisařko. Děkuji výboru Jury, že upozornil na tuto velmi důležitou otázku, protože víme, že únosy dětí ze strany rodičů jsou opravdovou tragédií, která má dlouhodobé důsledky pro dítě. A prevence únosu dětí by tedy měla být eh, centrálním aspektem evropské politiky na podporu práv dítěte. A v mezinárodních eh, případech jsou vícestranná pravidla klíčová k tomu, aby se chránila práva dítěte. Od roku 2007 je EU plným, plnoprávným členem Hákské úmluvy. A v tomto kontextu podporuje úmluvu z roku 1998 o mezinárodních únosech dětí a pozbuzuje všechny členské státy, aby k tomu přistoupili. Máme 87 signatářů Hákské umluvy v současné době, včetně všech členských států EU. Umluva stanoví systém spolupráce mezi stranami, aby byl obnoven status quo před eh, uneseným eh, dítě, předtím, než bylo dítě uneseno. Nicméně je nutná deklarace přijetí a proto komise předložila minulý rok balíček návrhů ohledně přijetí osmi nových stran, které by se staly partnery, včetně Ruska a Maroka. Přijetí takovýchto návrhů by zajistilo, že všechny členské státy by měly možnost využít hákský mechanismus se všemi stranami, se všemi zeměmi, které podepsaly hákskou úmluvu v případech konkrétních únosů dětí. A to by bylo v nejlepším zájmu dětí. A také by to respektovalo princip jednotnosti ve vnějším vystupování EU. Já opravdu lituji, že tyto balíčky byly zablokovány v radě po dobu delší než rok. V praxi to znamená, že přístup Singapuru přijalo 10 členských států, Maroko 14, Seychelles 18 členských států. To znamená také, že poté, co jsme po mnoho let bojovali za to, aby Rusko přistoupilo k úmluvě a konečně jsme přesvědčili Rusko, aby to udělalo, tak Evropská unie jako celek není schopna toto přistoupení teď přijmout. A ruské úřady samozřejmě o tom s námi hovoří na pravidelných schůzkách na nejvyšší úrovni. Opravdu hluboce lituji, že i přes prohlášení o záměrech členské státy jako celek a zatím nedokázali reagovat a neměli dostatek politické vůle, která je nutná k tomu, aby se vyřešila ta rozdrobená, fragmentovaná situace, pokud jde o mezinárodní únosy dětí. A já se obávám, že se budeme muset obrátit na Evropský soudní dvůr, aby se vyslovil k tomuto institucionálnímu sporu ohledně kompetencí který má velmi neblahé důsledky. A já bych ráda poděkovala zpravodajce paní Lichtenberger za to, že podpořila návrh komise a chci poděkovat také výboru Jury jako celek za to, že pracoval na tomto tématu. I my si myslíme, že je opravdu naléhavé chránit děti, předcházet únosům dětí a minimalizovat eh, ty problémy pro rodiny kvůli tomu, že neexistují jednotné postupy na úrovni EU v této oblasti. A já opravdu lituji, že tady bojujeme kvůli postupům, místo toho, abychom bojovali za blaho dětí. Paní místo předsedkyně, děkuji vám za vaše jasná slova. A nyní má slovo paní Angelili. Děkuji. Pane předsedo, já bych ráda poděkovala zpravodajce a paní místopředsedkyni komise Redingové. Chci vyjít z jednoho faktu. V uplynulých letech roste volný pohyb osob, to je dobře, ale roste také počet smíšených manželství a také rozvodů těchto smíšených párů asi 300 tisíc smíšených párů se každý rok v Evropě vezme a asi polovina z těchto manželství končí rozvodem nebo rozlukou. Pokud je to dramatický rozchod, tak velmi často negativní důsledky nesou právě nezletilí. Jedná se nejen o spor mezi rodiči, ale o spor mezi dvěma různými státy a dvěma různými právními systémy v případě těchto dětí. A právě proto je důležitá Hákská umluva, kterou podepsalo 87 států, včetně všech států EU. Je to jedna z nejdůležitějších vícestranných dohod pro ochranu nezletilých. Stanoví základní pravidla a kritéria, jasná kritéria, především v případě, kdy nezletilému eh, hrozí únos anebo neumožnění návratu do eh, země obvyklého bydliště. Jedná se o ochranu nezletilých eh, před těmito spory, jejichž oběťmi se tyto děti právě stávají. Je opravdu závažné, že postup, který se týká schválení přistoupení osmi států k Hákské umluvě, je zablokován v Radě. Jen v uplynulých týdnech uvedu příklad, se objevily nové případy únosu dětí, kde je implikováno Rusko. To je jedna z těch zemí, která přistoupila k Hákské umluvě a to jsme velmi dlouho očekávali, jak Evropská unie, tak i členské státy. Podle mého názoru rodina je klíčovou hodnotou členských států a Evropské unie a mělo by se jí pomáhat, měla by se hájit a evropské instituce by ji měly hájit, především ve chvíli, kdy je krize hlavním cílem by mělo být chránit eh, zájmy nezletilých. Zablokovat tedy postup, eh, který by měl být naopak urychlen, to je nejen blokovat eh, cestu k lepšímu fungování Unie, ale také se tím upírá dětem právo na ochranu jejich zájmů. Závěrem také jako prostředkovatelka Evropského parlamentu pro případy mezinárodních únosů dětí musím říci, že vím, že Spousta situací vzniká právě kvůli tomu, že není jasné, které právo se má uplatňovat, který soud je příslušný a není zde dostatečná znalost práv a povinností mezinárodních nebo tedy smíšených párů. Děkuji. Děkuji paní kolegyně. Z mě neznámých důvodů eh, zástupkyně liberálních eh, frakce liberálů tady ještě není, takže slovo má paní Lichtenberger. Pro mě k tomuto tématu ta politika odkládání, eh, kterou vede rada, obzvláště odsouzení eh, hodná únosy dětí, to je traumatický zážitek pro děti v každém případě, většinou i pro zúčastněné rodiče. Ehm, přes asi všichni by se shodli na tom, že minimálně právní možnosti je třeba zlepšit, aby dítě se vždy vrátilo co nejdříve tam, kde se vyzná a kde je o jeho obvyklé e, vidliště Hákská úmluva je takovým mechanismem, který chrání práva dítěte v těchto případech a který pomáhá u bilaterálních případů nosu nebo odebrání dětí. Nyní máme dva partnery ve frontě Rusko a Maroko, kdy e, stále dochází k dramatickým případům, kdy jsou velké potíže, aby byly při dosahování dohod. Tento problém bychom pro zúčastněné mohli už od zítřka ulehčit, kdyby rada, a dovolte, abych to řekla jasně, Mm, rada tady hrála, nehrála nepřípustnou mocenskou hru na velice nevhodném případě. Rada nechce, aby Evropský parlament měl tady slovo. Neschodne se na určitých otázkách a dlouhé jednání, především s Ruskem, jsou, bez, eh, jsou bezvýsledné a my nemůžeme pomoci tak, jak bychom mohli, kdyby byla aplikovatelná hákská umluva s těmito státy. Bylo by zajímavé vědět, kolik dětí, kolik zúčastněných partnerů již utrpěli škody v důsledku tohoto odkládání ehm, snah o zdržování ze strany rady. A já apeluji na radu, aby si k blokování vybrala jiný příklad, protože tady jde o osudy dětí. Prosím, umožněte nám, aby ta procedura řádně s účastí Evropského parlamentu mohla pokračovat. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. Paní Tim Anderson. Ty hrozné obrázky zkazy jsou příkladem připomínkou toho, že děti jsou nejzranitelnějšími obětmi. Děti musí být stále, eh, hrát stále centrálnější úlohu v naší legislativě, v našich politických úvahách. Často je veřejné orgány eh, ignorují a nejsou jejich zájmy zohledňovány. Vlády Eh, sledují politiku a prosazují. Mm, Evropská unie prosazuje politiku, která vede k případům zanedbání péče o dítě, což eh, je, jak ukázala konference o pídě dětí v Belfastu. 10. listopadu byla snaha změnit ústavu k větší ochraně dítěte dublinská vláda chtěla poskytovat um, nutné služby pro děti a pro rodiče. Toto by byl krok vpřed. Ovšem, eh, snadnost mezinárodního cestování a nárůst mezinárodních vztahů kvedl k rostoucímu počtu mezinárodních únosů dětí a proto Hákská úmluva o mezinárodních únosech dětí je důležitou součástí mezinárodní architektury pro ochranu dítěte, protože umožňuje, aby děti se mohly rychle vrátit do, své, do svého obvyklého bydliště. Nicméně jsou obavy s rychlostí pokroku že to trvá leta a některé věci se vůbec neřeší. Fakt, že rada blokuje přístup třetích zemí, je skandál. A tady skutečně zbytečně vystavují děti rizikům a z, pro, z toho jsou, a proto jsou vinni z toho, že nebrání zneužívání dětí. Děkuji, pan kolega Svěvka. Děkuji. Situace, které tady čelíme, je skutečně zvláštní. Hovoříme tady o důležitém tématu, je to velice pozitivní věc, kterou chceme přijmout a meziinstitucionální dohoda nám v tom brání a to je skandál. Ta diskuse, kterou teď vedeme, je Mm, žádost na Evropskou radu, aby to začala brát vážně, aby vážně brala tu obtížnou situaci mnoha rodičů a dětí. Pokud mám e, propagovat konspirační teorie, tak bych řekl, že rada vyvolává tento spor s Evropským parlamentem a blokuje e, řešení právní služby Evropského parlamentu se k tomu vyjádřili jasně. Řekli, že Evropská unie má výlučné kompetence v oblasti únosu dětí a proto Rada společně s Evropským parlamentem by měla přijímat rozhodnutí. My víme, jak je obtížné přesvědčit jiné země, třetí země, aby přistoupili k hákské úmluvě, protože to není snadné, není to rychlý proces, ale tyto věci jsou velice důležité. A proto apeluji na všechny, kdo tady mohou mít nějaký vliv. Neblokujme přijetí takto důležitého rozhodnutí. Dohodněme se na tom, že strany, které chtějí být stranami této důležité úmluvy, taky jim umožněme přistoupit k té úmluvě, protože to vytvoří lepší právní řád ve velice komplexní materii mezinárodních únosů dětí. Věřím, že se nám podaří dosáhnout dohody brzo, protože jinak budeme zesměšňováni. Pokud to nechceme, tak no to nechceme a proto Parlament apeluje na radu, aby začala pracovat nad pozitivním řešením těchto otázek. Máme tady ještě dvě eh, přihlášky o slovo paní Francisco. a Bohužel, Únosy nebo nelegální zadržování dětí, to nejsou ojedinělé případy. Často, když se rodiče rozvedou, vznikne spor ohledně opatrovnictví dítěte, ohledně svěření do péče a často se jeden rodič rozhodne opustit zemi s dětmi bez souhlasu druhého rodiče. To se stává všude na světě. Před přijetím Hákské úmluvy se často děti navracely kvůli právním rozdílům mezi členskými státy. Když jsou děti nuceny žít v cizím prostředí, mohou mít eh, sociální a jazykové problémy, které mohou být dlouhodobě velmi závažné. Je třeba, aby co nejvíce státu přistoupilo k této úmluvě. A já se chci zeptat paní komisařsky, zda ví, kolik eh, případů je ovlivněno touto lhutou a jaká opatření komise plánuje? Děkuji. Eh, Já se omlouvám že pozdní příchod k této debatě. Paní místopředsedkyně Redingová, my máme každopádně velice dobrou, dobré kontakty v souvislosti s malým Oliverem, který se nachází v Dánsku. Já musím říci, že tento únos bez ohledu na to, zda k němu dojde uvnitř EU nebo mimo ní, to je ten nejhorší zločin. A jestliže tady přihlížíme, jestliže eh, v radě blokujeme záležitosti, tak to se provinujeme právě na těchto dětech. Proto je třeba, aby také na mezinárodní úrovni se něco začalo dít, ale samozřejmě také uvnitř Evropské unie. Jak to má fungovat na mezinárodním poli, když to Evropané nedokážou mezi sebou? Děkuji vám. Děkuji. Eh, momentálně se nikdo nehlásí do Catch the Eye, takže dávám eh, slovo paní místo předsedkyni komise eh, k závěrečnému slovu. Pane předsedo, já jsem nečekala nic méně, než co parlament velice jasně vyjádřil v souvislosti s tímto tématem. A já musím říct, že jsem velice šokována, protože eh, vy se můžeme v rámci institucí pohádat o jakékoliv téma, ale boha ne o děti. A jestliže tedy spor mezi institucemi ohrožuje děti, no tak to prostě jde příliš daleko. Tady jde o životy dětí a tady prostě musíme upustit od takových těch našich říček. Čili toto je signál, který mám pro členské země a já věřím, že ho podporuje také Evropský parlament a já vám děkuji za to, že mě podporujete v tomto boji. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Debata je tímto stanoviskem komise uzavřena a hlasování proběhne zítra v poledne. A tím se dostáváme k dalšímu bodu jednání a